Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vítám vás na odpoledním zasedání našeho výboru, kdy se sejde, scházíme se dvěma ministry uh, bulharského předsednictví, paní Temenuška Petková a pan Ivajlo Moskovský jsou našimi hosty, oba je tady vítám, vítám je v našem výboru. A již máme za sebou první měsíc bulharského předsednictví. Koukám se, pane ministře, jakou máte kravatu, protože naši bulharští poslanci i já nosíme kravatu bulharského předsednictví, bulharskou kravatu, která je symbolická. A těmto symbolům bychom se neměli vyhýbat. Jsou určitým znakem našeho společenství a jsou velmi důležité. Dobře, tedy pojďme k tématu našeho zasedání. Na začátku bych poprosil paní Petkovou, ministrini pro energetiku, včetně eh, energetické infrastruktury a jaderných otázek a pana Moskovského, který je ministrem dopravy informačních technologií a komunikací, takže telekom a digitální agenda spadají pod, něm, pod něj. A oba bych poprosil o asi sedmiminutové příspěvky, protože poté bude následovat diskuse s našimi eh, poslanci, s naši, členy našeho výboru a po této první části diskusní bude, eh, si ještě vyslechneme vaše odpovědi a závěrečné připomínky obou ministrů. A poté budeme pokračovat s dalšími dvěma ministry, panem ministrem pro hospodářství a ministrem pro eh, Ehm, školství, ministrem školství to budou, takže dohromady, dohromady jsou to čtyři ministři za bulharské předsednictví. Tolik tedy na úvod. Znáte, eh, oba znají tedy náš eh, eh, předmět činnosti, naše portfolio, my víme, jaké je vaše, paní Temenuška. Petková, dávám vám slovo a těším se na vaše a mm, vaše vystoupení a na priority bulharského předsednictví. Prosím, paní ministrině, máte slovo. Děkuji. Vážený pane Busko, kolegové, dámy a pán, pánové, je mou e, velkou ctí a je mi potěšením seznámit vás s Eh, prioritami bulharského předsednictví v oblasti energetiky a toto představím Evropskému parlamentu jako spolu zákonodárci. Předtím, než eh, se pustím do podrobností těchto priorit a tohoto našeho programu, tak bych vás ráda ujistila, že pro nás je velkou ctí předsedat eh, Ehm, předsedat Evropské unie, a to poprvé od našeho členství, a předsedat Radě Evropské unie a je to vedle té cti také velká odpovědnost a té jsme si dobře vědomi. Naším hlavním úkolem bude hledat kompromisy a jednomyslnou schodu, a to v zájmu všech evropských občanů. Eh, dialog s Evropským parlamentem je pro nás klíčový a na základě konstruktivního dialogu a jenom na základě konstruktivního dialogu můžeme dosáhnout našich hlavních cílů a pri, priorit. Jako předsednictví eh, E, čelíme celé řadě problémů a výzev v této době a to platí zvlášť pro odvětví energetiky. To je pochopitelné, protože tato oblast je důležitá v každém členském státu a v závislosti na rozvoji tohoto odvětví, odvětví energetiky, eh, se potom můžeme setkávat v našich hospodářstvích s ekonomickým růstem a prosperitou, a nebo také ne. Po velkém úspěchu estonského předsednictví nás tudíž čeká intenzivní práce a spolupráce s Evropským parlamentem na velkém počtu témat, včetně čisté energie pro všechny evropské občany a celého toho balíčku. Bulharská vláda i bulharské předsednictví je připraveno konstruktivně jednat s Evropským parlamentem a učiníme vše, co je v našich silách, abychom našli nezbytné kompromisy. Cílem je naplnit naše hlavní priority. V našich jednáních s Evropským parlamentem se budeme řídit zásadami energetické unie. Eh, to je <clears throat> bezpečná, zajištěná a nízkouhlíková energie pro všechny občany. A my se domníváme, že energetická unie může být udržitelná pouze pokud bude zohledňovat eh, specifika každého členského státu. Tento balíček je velmi ambiciozní a je také jedinečný. proto jsme si vědomi toho, že dosáhnout koncenzu mezi parlamentem a členskými státy nebude nic jednoduchého. Je to, před, je to úkol, těžký úkol, který leží před námi, ale my jsme připraveni se ho zhostit. E, jsme připraveni jednat s Evropským parlamentem o nalezení nejlepších možných řešení takových, která by byla vhodná pro každého Evropana. Pokud jde o náš přístup a naše priority, chtěla bych z Míš, zmínit uh, uh, příslušné nařízení, směrnici o obnovitelných zdrojích a směrnici o energetické účinnosti. Tato tři, uh, tyto tři předpisy budou v blízké době předmětem trialogu s Evropským parlamentem. Pokud jde o další legislativní návrhy, tak bych ráda ještě zmínila, že Evropský parlament potřebuje určitou dobu k nalezení uh, shody uh, ve věci uspořádání energetického trhu a nám půjde o společný přístup k, tom, k tomuto tématu. Pokud jde o směrnici o plynu, Tady jsme si vědomi toho, že to je téma, které je nesmírně důležité v očích Evropského parlamentu. Je to eh, eh, téma a návrh, který má přímý dopad na všechny členské státy. Eh, co hodláme dělat v této věci, ve věci směrnice o plynu? Naším cílem bude dosáhnout shody, koncensu a nalézt společný základ pro všechny členské státy. Eh, cílem je eh, vytvořit si společné stanovisko k tomuto návrhu, k tomuto celému tématu. Jaká je eh, v této věci naše, jaké jsou naše hlavní priority? Jaká je naše hlavní priorita? Je integrace, to je integrace západního Balkánu. Chceme Eh, směřovat k diverzifikaci eh, tras a zdrojů, což je nezbytné pro energetické zabezpečení celého regionu. Eh, energetika a hlavní témata eh, bulharského mm, předsednického programu jsou také výstavba chybějící infrastruktury v tomto regionu. Teprve na základě výstavby této ehm, chybějící infrastruktury můžeme totiž garantovat eh, zabezpečení dodávek a konkurenceschopnost celého regionu. Dámy a pánové, kolegové, jsem si vědomá toho, že Nemám příliš času na to, abych vás seznámila se všemi hlavními prioritami. Zmínila jsem jenom některé klíčové. A nyní bych ještě jednou zdůraznila, že chceme být a budeme spolehlivým partnerem pro Evropský parlament a Eh, s cílem dosáhnout bezpečnější, prosperující a inovativní Evropy. Děkuji za prezentaci a nyní bych po, poprosil pana moskovského ministra a, a ministra dopravy informačních technologií a komunikací. Vážený pane předsedo, poslanci Evropského parlamentu, je pro mne ctí seznámit vás s prioritami bulharského eh, předsednictví eh, eh, Radě Evropské unie. Mm, budeme usilovat o koncenzu, soudržnost a konkurenceschopnost ve všech odvětví, která spadají do mého portfolia. Chceme eh, posílit integraci západního Balkánu tak, aby i tam převládly hlavní hodnoty Evropské unie. Máme čtyři hlavní eh, priority, na kterých budeme v následujících pěti měsících eh, pracovat. Budoucnost Evropy a mladí lidé, bezpečnost a stabilita, digitální ekonomika a digitální dovednosti, jakož i evropský, evropská propojení um, se, se západním uh, Balkánem. Do konce roku chceme dokončit uh, společný digitální trh a budeme pracovat na oblasti digitální ekonomiky a digitálních dovedností, což je klíčem k dotažení iniciativy eh, v rámci strategie jednotného digitální trhu. Společně s našimi partnery v TRIU aktivně pracujeme na těchto tématech a chceme zajistit kontinuitu na těch klíčových témata, tématech a tam chceme dosáhnout maximálních výsledků. Cílem je urychlit zrychlit rozvoj digitálních technologií a technologií 5G mm, a tak zlepšit propojenost a multimodální přístup. Bulharsko se ujímá předsednictví v době, kdy máme, eh, kdy je digitální agenda velmi uh, Mm, nabita tématy, jednak těmi existujícími a jednak očekávanými iniciativami Evropské komise, očekávanými toto jaro. Hlavním cílem během jara bude pokračovat a dokončit, pokračovat v jednáních a dokončit je, tedy v jednáních, která se týkají regulatorního rámce pro telekomunikace, takzvaného eh, kodexu a to by mělo být dokončeno za bulharského předsednictví a bude to další krok eh, směrem k gigabitové společnosti. Toto je téma, které je klíčové pro evropské hospodářství, protože ukáže i eh, eh, konkurenceschopnost a investice a posílí investice do sítě 5G. Kybernetická bezpečnost je výraznou součástí moderní digitální eh, ekonomiky a dáváme jí též velkou prioritu. Budeme usilovat o společný přístup k zákonu, návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, eh, to vznikne eh, agentura ENISA která bude vybavena trvalým mandátem s cílem vy, vytvořit společné prostředí a společný rámec pro certifikaci. Tím zajistíme důvěryhodnost a bezpečnost internetu a podaří se vyřešit i stávající fragmentaci trhu. Bulharsko je připraveno spolupracovat s Evropským parlamentem v oblasti volného pohybu dat neosobní eh, povahy, což je součást eh, digitální ekonomiky a pohyb těchto dat neosobní povahy je základem fungování digitální ekonomiky, která Eh, generuje nová pracovní místa, jež musí být vybavena mm, kvalifikacemi. Abychom využili potenciál eh, digitálního hospodářství, je potřeba volného pohybu těchto dat po Evropské unii a proto jsme připraveni eh, s parlamentem jednat o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, aby byla zajištěna eh, důvěrnost elektronické komunikace a chráněno soukromí. Budeme usilovat o kompromisní řešení a nalézat eh, rovnováhu mezi touto ochranou, ale na jedné straně a na druhé straně podporou inovací. Za bulharského předsednictví předpokládáme eh, diskusi o třetím balíčku k datům. Eh, otevření veřejných eh, dat dostupných ve veřejném sektoru má nepochybné přínosy a předpokládáme, očekáváme od komise iniciativu, o směrnici, revize směrnice o využívání veřejných dat. K tomu předpokládáme ministerskou rozpravu eh, o přidané hodnotě eh, otevření těchto veřejných dat. Ta rozprava se předpokládá v červnu na radě. Vedle mm, toho budou nastartovány nelegislativní e, iniciativy týkající se umělé inteligence a robotiky a budeme usilovat o přípravu závěrů rady e, v tomto směru a zahájíme také mm, e, jednání o předpisu a evropské doméně budeme řešit tedy příležitosti i výzvy, které internet eh, představuje i v oblasti eh, výzkumu a budeme se zabývat potřebou, mm, nebo naším cílem bude posílit eh, evropské vedení v této oblasti. Očekáváme i v této oblasti legislativní iniciativu ve zajištění bezpečného, vytvoření bezpečného ekosystému onlineových platform, platform, a abychom řídili propojení mezi těmito platformy a e, podniky, a abychom bojovali e, proti nežádoucímu obsahu online. E, online. Toto jsou horizontální témata, která se dotýkají jednotlivých zemí a naším cílem je vést intenzivní diskusy v rámci rady, v rámci přípravných orgánů na, v radě pokud jde o MF, F po roce 2020. a jednání začnou již za našeho předsednictví a my se budeme věnovat i pod kapitale digitální ekonomiky, kde budou potřeba větší zdroje k financování digitální kvalifikace, infrastruktury a digitálnímu přenosu služeb, jakož i ke kybernetické bezpečnosti. Naším cílem bude rozvíjet digitální politiky zejména na západním Balkáně a zajistit širokopásmový eh, přístup pro všechny. A tedy rychlou přeshraniční propojenost a eh, zdůrazňujeme i zavedení pravidel pro eh, postupné odstranění roamingových poplatků u těchto zemí západního Balkánu. Již jsme rozjeli celou řadu bilaterálních aktivit v tomto ohledu. Motem našeho předsednictví je uh, v jednotě jsme silní a společně s členskými státy a v úzké spolupráci s vámi všemi v Evropském parlamentu eh, dosáhneme jistě společné digitálního, jednotného digitální trhu v Evropě. Budeme tedy usilovat o to a eh, spoléhat na vaší spolupráci. Děkuji za pozornost. Minister. Děkuji, pane ministře za vaši prezentaci na úvod naší diskuze. A nyní vás děkuji, paní ministrině, pane ministře. Já se zabý, budu zabývat elektrým zájmem zapojila do této záležitosti. Má odborníky, kteří jsou velmi dobře připraveni po technické stránce. Já si myslím, že parlament má v bulharském předsednictví skvělého spojence. V Evropském kodexu ministr musí to být jednotné ve všech členských státech. Pak jsou takové aspekty, jako je délka platnosti licencí, to má obrovský vliv eh, vzhledem k investicím, k výši investic. Prvního, myslím, že je to prvního, budeme mít eh, třístraná jednání, příští třístraná jednání proběhnou ve čtvrtek prvního a tam už budeme pomalu uzavírat tu část, která se týká spektra, abychom to už tedy uzavřeli. V radě i v parlamentu jednotné stanovisko v této věci a je důležité tlačit na radu, tlačit na členské státy, ukázat jim, že je to skutečně rozhodující. Myslím si, že logické by bylo udělat další krok v příštím trialogu a tím dosáhnout cíle, že bychom za vaši práci. A... prací a našeho harmonogramu. Půl roku to není tak dlouhé období, tak je tedy zásadní začít velmi rychle hned od počátku. Za frakci SD pan Korumbačev. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, paní ministrině, pane ministře, vítám vás jménem poslanců sociálně demokratické frakce ve výboru ITRE. Vím, že s velkým zájmem sledujete hlasování v Evropském parlamentu nejen v kontextu bulharského předsednictví, takže víte, jaké jsou tři zásadní legislativní akty, o kterých se minulý týden hlasovalo ve Štrasburku. Chtěl bych zdůraznit, že cíle Evropského parlamentu, které byly konsensuálně přijaty širokou většinou, jsou 35 pro energetickou účinnost. A ty cíle jsou v rozporu s tím, co navrhuje komise. A s tím, co je převažující názor na radě. Podle rady to má být 30 A pokud jde obnovitelné zdroje energie, tak to má být 27 Takže je před vámi těžký úkol, jak dosáhnout kompromisu mezi těmito cíly, které si nejsou úplně tak blízké. Chci také říci, že u nás v SD jsme, pokud jde o tento cíl, tak jsme se drželi čísla 40 Rozhodnutí bude ještě trvat nějakou dobu. Jedná se o závazné cíle členských států. My už máme zkušenosti z prvního programu, kde byly závazné cíle pro členské státy a chci zdůraznit, že ten program sehrál svou roli. Protože vidíme, co dělá členský stát, když má konkrétní cíl. A tady si musíme položit otázku. Mnohé členské státy nesplnilo ty cíle. Teď vidíme, že energetice zase se objevují nové cíle. A Přitom máme členské státy, které úplně nesplnily ani ty první cíle. A potom také upozorňuji na směrnici o řízení energetické unie. Ty cíle působily řadu problémů pro členské státy, které jsou mezi sebou zájemně propojeny. A teď se komentuje cíl 15 vzájemného propojení mezi členskými státy. To bylo tedy předmětem té třetí zprávy o ostatní projekty. Každý projekt má své zastánce, své odpůrce, například Nord Stream 2, například eh, také jediný energetický projekt, pokud jde o přenos plynu. A panu Moskovskému chci také popřát úspěch eh, v těch pracích, možná využívat i v kontaktu se třetí. K energetice jste hovořila o tom, že je potřeba brát a chcete se takto dívat na specifika každého státu, protože tak to je historicky a geosifiky každého státu v energetice. S tím právě to, co schválil minulý týden Evropský parlament, protože ten, eh, ten návistického přístupu k energetice, já sám říkám i za svou frakci, že se příliš tím nestotožňujeme, ale takto to bylo schváleno v Evropském parlamentu. Ehm, jak vy vidíte právě, jak se podaří najít ten vyjednávací konsenzus v rámci rady a kterým směrem odhadujete, že se bude tento konsenzus rady ubírat Ehm, myslím si, že i za půl roku to bude, bude velmi úspěšné, pokud byste se to podařilo projednat. My, já si myslím, že to půl roku je na to málo času, že to, bude, že to možná ještě budete předávat a věřím ve velmi rozpracované stavu eh, svým následovníkům. Eh, na pana ministra bych měl eh, to, co už začala má kolegyně, Eh, paní Pilar de Castillo eh, k, k telekomunikacím. Já jsem zpravodajem pro Berek, eh, který je takový menší bratr kódu, ale zároveň se snažíme o to s paní kolegyní, abychom udrželi konzistenci, protože je nesmírně důležitá, protože tyto materiály, tato legislativa musí být provázána, abychom, abychom nenadělali nějaké zmatky do budoucna. Tady v tomto případě si myslím, že právě Evropský parlament velmi eh, vycházel vstříc právě tomu, co se odehrává v reálu v, eh, v členských zemích a bylo naší snahou eh, to, co oba dva vnímáme jako ohromnou ekonomickou podporu této, v této oblasti, jak maximálně pomoci a zpřehlednit celý ten ohromný ekonomický balík eh, telekomunikací. Eh, já bych se chtěl zeptat, jestli vidíte i v radě docela konzenzuální přístup k tomuto, tak abychom mohli naplnit a v tomto případě, eh, aby i v době bulharského předsednictví byly tyto materiály projednáno tak, jak my vycházíme, že společně v Dubnu celý tento tento balík do, dotlačíme do konce a, eh, eh, a bulharské předsednictví bude tím předsednictvím, který tento balík uzavře. Děkuji, Thank pane Thank very much, Mr. Peterson on behalf of ALDE. Pan Petersen za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Jménem ALDE bych rád poděkoval předsednictví za to, že dnes přišlo s námi diskutovat. Myslím, že jsme se všichni velmi těšili na to, že s vámi budeme diskutovat, abychom eh, se více dověděli o prioritách bulharského předsednictví. Jak už eh, zmínil jeden z kolegů, eh, máme spoustu věcí, které jsou na té agendě, kterou přijal parlament minulý týden a vzhledem k tomu rozsahu balíčku čisté energie, tak eh, myslím, že skutečně, abychom předali nebo přijali všechny tyto důležité legislativní akty, tak na to musíme pracovat. Proto vás eh, žádáme, abyste byli poměrně specifický. Ohledně toho, kde můžem, kdy můžeme očekávat, že uh, předsednictví bude reagovat na to, co přijal parlament eh, minulý týden. Je zde velký tlak, protože máme v roce 2019 volby do Evropského parlamentu, takže řekněme realisticky, že máme asi jen 12 měsíců času na to, abychom přijali všechny tyto akty. Paní Petková, mohla byste prosím vyjasnit, eh, kdy můžeme očekávat zahájení jednání? o některých z těchto důležitých eh, aktů a jaké by byly koneč, v konečném důsledku ambice bulharského předsednictví. Samozřejmě to je velmi rizikantní, riskantní o tom eh, spekulovat, eh, ale je třeba stanovit si jistá kritéria, čeho skutečně chcete dosáhnout do konce tohoto předsednictví. Takže prosím, jaký postup očekáváte? Děkuji vážený pane kolego. A teď další řečníci. Prosím, abyste byli stručnější. Pan Zoríňo, prosím. Děkuji, pane předsedo. No, nejlepší, hodně úspěchu pro vaše předsednictví. Toto předsednictví bude probíhat. Je tedy zásadní, aby po této rozpravě, která bude obtížná, abychom si vyjasnili koncepty. Slyšel jsem, že jste hovořili o konkurenceschopnosti a také o soudržnosti. Soudržnost je důležitá. Znamená to snižování rozdílu, ale mně se zdá, že v tomto novém období by bylo důležité, abychom tam zavedli koncept konvergence. Uh, Nejedná se o přesun peněz od těch bohatších směrem k těm chudším. Jedná se o to, aby i ty země, které mají větší potenciál, se rozvíjely a ty, které mají menší kapacity, aby nezůstávaly stranou. To vše v konečném důsledku posiluje Evropskou unii, protože nakonec se dosahují pokroku všichni. Jakým způsobem chcete realizovat eh, priority bulharského předsednictví, pokud jde o inteligentní mobilitu, eh, pokud jde o balíček eh, čisté energie, pokud jde také o další témata, která jsou tedy drahá bulharskému předsednictví, jako je digitální gramotnost, digitální schopnosti, mladí a tak dále. Zdá se mi, že ta konvergence je základem pro realizaci těchto politik. Je to základ, aby potom po těch konkrétních krocích eh, v době, kdy budou probíhat eh, evropské volby, aby byli lidé. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, pane ministře, že bulharské předsednictví své priority vypracovalo na zádavatulu energie, například pokud jde o plyn, že to je jedna z priorit eh, bulharského předsednictví. A v souvislosti mám otázku na paní Petkovou. Eh, propojení směrem na východ, je dobře, že je tady evropská orientace těchto projektů. Často se k tomu je potřeba zpracovat i analýzy. Většina těch legislativních eh, na, aby byla zajištěna internetová bezpečnost, tak musíme začít eh, od infrastruktury. Děkuji všem, nebo tedy oběma zástupcům bulharského předsednictví. Mám otázku na paní Petkovou. Eh, týká se energetickým otázkám. Velmi stavěl na těchto závěrech, které už jsou tři a půl roku staré. Pokud jde o energetický přechod, eh, který je tedy popisován v těch závěrech z roku 2014, eh, to je skutečně něco z minulého 4%, takže opravdu hodně se toho stalo od eh, října 2014 do dnes a rada pořád ještě staví na těchto závěrech Evropské rady z roku 2014 a to velmi podrobně, takže má otázka je, nemyslíte si, že dnes eh, už jsou tyto závěry opravdu překonané za dvo a půlkrát eh, více na obnovitelné zdroje energie. Z hlediska podílu HDP dokonce čtyřikrát více. Nemyslíte si, že rada by se měla spíše přiklonit k ambicím parlamentu? Děkuji, pan Marten. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako začít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 obrovsky důležitý pro ekonomiky členských států a také pro evropské občany. Diskutovat s Evropským parlamentem tak, aby došlo k jakési konvergenci v našich eh, stanoviscích, abychom dosáhli eh, co nejvíce diskutovat s Evropským parlamentem tak, aby došlo k jakési konvergenci v našich eh, stanoviscích, abychom dosáhli co nejvíce pozitivních výsledků pro evropské občany. Konkrétně tedy k cílům v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Brzy nás čekají trialogy s Evropským parlamentem. V rámci těchto trialogů eh, bulharské předsednictví zase bude pracovat na dosažení maximálního pokroku a také na konvergenci, vlastně, co se týče všech těch eh, témat. Eh, odpovím na pana Korembaševa, eh, to, Tošenovského eh, teďka, je velmi důležité, aby cíle nebo úkoly, které si stanovíme, jsou dosažit, aby byly dosažitelné. To by vlastně měla být jedna z našich priorit. Vy jste se ptal na specifika tedy těch členských zemí ano, je to pravda, každá členská země je specifická a energetická unie může být udržitelná jenom ve chvíli, kdy vezme v potaz energetický mix eh, v každé členské zemi. Mm, k otázce pana Uručeva. V intersystemické nebo systémové konektivitě. V Jižní Evropě to je samozřejmě velmi důležitá otázka, která se pojí s bezpečností a také konkurenceschopností tohoto regionu. V Jižní Evropě to je samozřejmě velmi důležitá otázka, která se pojí s bezpečností a také konkurenceschopností tohoto regionu. V spolupráci s komisí je to evropský projekt, který nám poskytne příležitosti, abychom název balkánský pokud tento projekt opravdu realizujeme, pokud se nám podaří jej zrealizovat, bude to určitě významná pobídka. Je to dáno bulharskou zeměpisnou polohou, která je vlastně přímo ve středu hlavní trasy. Ale e, zdůrazně není to nějaký bulharský národní projekt, je to projekt pro všechny Evropany. K otázce pana eh, Petersona. Vy jste se ptala na konkrétní eh, tedy časovou přímku, harmonogram. Co se týče toho prvního balíčku, který je velmi důležitý, zahrnuje eh, směrnici o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Co se týče tohoto balíčku, eh, otevřeme rozhovory, tedy trialog s Evropským parlamentem na konci měsíce. Co se týče utváření eh, energetického trhu, mm, myslíme si, že parlament potřebuje více čas pro nalezení konsenzu a eh, my se tedy v této době pokusíme nalézt správný přístup k další velmi důležité dalšímu velmi důležitému nařízení, eh, které je známo jako eh, ACER. Eh, tady nám jde vlastně o to, abychom nestráceli tempo rozhovoru a abychom podpořili horizontální přístup, protože každé to téma je velmi důležité a má své konkrétní místo. On ten balíček je poměrně velký a děkuji tedy za pozornost, za tyto otázky. A Děkuji. Děkuji paní Pilate Castillo. Eh, takže jedním z cílů je vytvořit chytrý internet 5G, eh, autonomní automobily. Eh, pokud se budeme držet cestovní mapy, kterou jsme hm, navrhli, rychlit, musíme spolupracovat a synchronizovat své kroky. Bohužel proto, abychom dosáhli těchto výsledků, každý členský stát má že některé země tedy eh, pokulhávají ve využití tohoto spektra. Zmínila jsem tady Bulharsko, ale tento problém ne. Mm, už v některých zemích eh, vlastně není dostatek zdrojů pro 4G a my tady opravdu musíme postupovat vybudování eh, adekvátní infrastruktury, nalézt konsenzus a dokončit přeskum velmi důležité téma, které se týká eh, roamingových poplatků třetích zemí a také EU. Nyní je důležité to udělat i tedy s mm, přístupu předsednictví a evropských institucí. Kdo je třeba v Makedonii, Srbsku a ti platí eh, za roaming 4 eura za tu minutu. To je obrovsky vysoká částka pro když občané Evropské unie cestují, eh, mohli by využívat. Eh, nyní odpovím na otázku pana Zurině. Proto, abychom zlepšili implementaci digitálních iniciativ, abychom více harmonizovali standardy. A... A to vše je potřebné pro e, digitální transformaci. Potom ještě máme dodatečnosti, jaké operační systémy bychom mohli používat. Jsem přesvědčen, že se nám podaří zajistit úroveň ochrany, která by mohla dosáhnout a také na nějakou formu certifikace. Ovšem, na tom ještě musíme pracovat. Ještě máme asi 4-5 minut. Pokud by někdo chtěl položit další otázku, pak zde my jsme měli zasedání stínových zpravodajů k utváření trhu. A eh, pane ministře, a Můžete nám tedy eh, ještě udělat představu, máme eh, bulharské, rakouské, rumunské předsednictví. Teď nás vlastně čeká příležitost rok a půl prohloubit trh s elektřinou v jihovýchodní M. Mm, pokud bychom mohli využít vaše známá mezinárodní agentura také vypracovala studii pro Evropu a e, tam bylo zajímavé, že Bulharsko spolu s Portugalskem a možná některými částmi Španělska nejvíce e, nákladově efektivní solární poci. E, máme závazný cíl 2020. Lucembursko musí koupit statistický transfer, Nizozemsko také, Francie také proč Bulharsko nevnímá příležitost pro to, aby cíle a vlastně by, by, by vám platily tyto země. Protože ve finále eh, Arena ukazuje, že Bulharsko by mohla být velkým vítězem té eh, obnovitelné transformace. As far as I understand, the question is dedicated... Jestli tomu rozumím dobře, ta otázka se ale zaměřovala na ministrině Petkovou a energetický trh. Samozřejmě digitální agenda je velmi důležitá. I o odpovězení. Уважаеми господин Турмес, това е един изключително важен въпрос, който вие поставяте. Vážený eh, pane Temesi, eh, ta vaše poslední otázka je zásadního významu. Téma je eh, pokud jde o obnovitelné zdroje. Náš cíl je 16 do roku 2020 a my jsme ho již naplnili v roce, splnili v roce, využili tu zkušenost, kterou máme s tímto naplněním a budeme tuto zkušenost používat ve všech a je to další krok, které, který Bulharsko hodlá učinit. Dobře, děkuji. Tím, že nemáme žádné další otázky ze strany našich dvou a my budeme moci v následujícím půl, roke, půl roce spolupracovat. A nyní bych rád přivítal další dva bulharské ministry, kteří s námi budou dnes odpoledne hovořit. Krasimír Valčev, který je ministrem školství a vědy. Já bych oba pány poprosil, aby zaujali místa. Kolegové, dámy a pánové, ještě jednou si dovolím představit eh, naše eh, další hosty. Oba zde vítám. Je to pan ministr Karanikolov, který je eh, ministrem hospodářství, to znamená tedy průmysl hospodářství. A dalším hostem je pan Valčev, který je ministrem školství a vědy, což z našeho pohledu znamená to vý, eh, také velmi významné téma výzkumu. Já bych každý z nich eh, přednesl ale asi sedmi až desetiminutový úvod. Nejdříve pan Karnikolov, a po něm pan Valčev a potom budeme postupovat stejným eh, způsobem, tedy budeme diskutovat k oběma tématům. Pan poslanci, děkuji za příležitost eh, Eh, zmínit naše práce s Evropským parlamentem, zejména pokud jde o průmyslovou a vesmírnou politiku, abychom dosáhli všech možných nejlepších výsledků a abychom navázali eh, v rámci eh, předsedání rady, chceme tedy navázat na to v rámci TRIA, chceme navázat na spolupráci. Se díváme i na rok 2018, ale politický vývoj za posledních několik let a

Eh, systémové problémy, které vznikly v důsledku finanční krize, ukazují na potřebu zavést reformy a vytvořit žádoucí dlužnost je vystavena mnoha změnám, technologickým změnám, které vedou i k prudkým změnám v ekonomických hospodářských vztazích a vedle toho přežívající překážky eh, eh, průmyslovému rozvoji vyžadují aktivní finanční eh, a ekonomické eh, přejímá předsednictví rady v klíčovém okamžiku eh, okamžiku, kdy je integrace narušována. Šest měsíců předsedání není E, dostatečně dlouhých, ale čeho jsme dosud dosáhli a že se budeme účastnit společných politik a společných řešení, která budeme hledat pro evropské občany jsme realističtí, jsme si vědomi našich silných i slabých stránek a chceme být dobrým zprostředkovatelem. A to s ohledem na to, že eh, poslanci Evropského parlamentu jsou přímo volení zástupci evropských občanů. Budeme pracovat eh, v duchu kontinuity, protože ty eh, úspěchy jsou vždy výsledkem společného úsilí. Mm, výboru z ITRE setkávám se stejně nastavenými eh, eh, osobami, protože vy stejným přístupem, při svým dílem přispíváte k rozvoji průmyslové eh, politiky. Naším cílem je navýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a přitom před sebou první sdělení Evropské komise k průmyslové politice, které se týká celé řady aspektů jejich cílem je průmyslová konkurenceschopnost. Na tomto sdělení budeme nadále stavět a budeme hledat se vypořádali s e, globálními výzvami, potřebujeme tuto společnou průmyslovou politiku, která bude e, spočívat na provázání evropských a vnitrostátních politik a, a e, kvůli tomu je třeba nastavit dlouhodobé evr. Do průmyslu přilákali investice, je potřeba, aby tento průmysl byl dlouhodobě předvídatelný. bá povaha těch politik je tudíž velmi důležitá a naši globální partneři i konkurenti již takové dlouhodobé průmyslové strategie, které jsou nezbytnou podmínkou eh, udržitelného růstu a přidané hodnoty. Rozvoj znalostní ekonomiky rozhodně posiluje konkurenceschopnost Evropy a proto se musíme na inovace a investice do lidských zdrojů zaměřit tak abychom si udrželi ty talentované a inovativní eh, odborníky abychom udržili, zajistili udržitelnost, musíme udržet společný trh, odstraňovat překážky podnikání, zlepšit eh, finanční podmínky pro malé a střední podniky a zajistit přístup na trhy třetích zemích, umožnit eh, profesní vzdělání, schopnosti. Pokud se nám bude dařit přilákat technice, eh, investice do těchto technologických oborů a 4.0. Na eh, při setkáních rady, neformálních i formálních, ke konkurenceschopnosti budeme hovořit i konkrétnější témata eh, průmyslové politiky, tedy jednotlivých podniků eh, zaměřené na iniciativu start Bítky pro malé a střední podniky, pro startupy a scale-upy jako součást našeho úsilí dlouhodobé vazbu o výsledcích a účincích programu. Budeme se eh, věnovat i vesmírné politice, včetně programu Koperznu. Hlavním tématem bude konkurenční výhoda evropského odvětví globálně eh, a rozvodnávat o evropském obraném průmyslu. Tato iniciativa by měla být přijata co nejrychleji, aby tementu k hodnotící Horizon 2020 a FP9 a toto usnesení říká jasně, který by směřuje k využívání eh, nových eh, forem výroby energie Vše toto by mělo posílit globální eh, ekonomiku ve spolupráci s třetími eh, zeměmi, zeměmi BRICu, Ruskem eh, a ředitele ITERu, pana profesora Bigo, který bude, bude usilovat o optimalizaci nákladů této, tohoto projektu ITER. Těším se na podporu ze strany Rady pokud je Spojených států, Japonska a dalších zemí. Ehm, pokud jde o výzkum v oblasti jaderné energetiky, je důležité rychle a e, hladce rozšířit program Eurotom, Euratom na o stanovisko na, k nařízení eh, o Euratomu v oblasti výzkumu a vzdělávání. My eh, v Bulharsku budeme hostiteli celé řady mezinárodních setkání v oblasti výzkumu a v úrovni, která eh, proběhne v Sofii 22 a 23 března a také na konferenci k potravinám 2030, eh, která se bude zabývat výzkumem v oblasti budoucnosti potravin a zdravého stravování. A tež děkuji za pozornost. Minister. Děkuji pánu ministrům a teď eh, zahajuji diskuzi za EPP. Děkuji, pánové ministři, že jste přišli. Má otázka směřuje na pana Valčeva. Týká se to rámcového programu. E, my si opravdu ceníme bulharského předsednictví. Myslíme si, že je důležité, abychom v rámci tohoto předloženého programu diskutovali o rozdílech v inovacích v Evropě. Je třeba, aby parlament přispěl k překonání této inovační propasti. Já jsem společně s kolegy pracoval na nástrojích, které tuto situaci řeší. Věnuji se tomu už 15 let a z toho titulu si myslím, že byste se měli podívat na, na práci, na studii, kterou jsme vypracovali ve spolupráci se STOA, což je výbor Evropského parlamentu, expertní skupina, jak překonat tu inovační, inovační propast. Můžete říkat, že to byla excelentnost a potom uvidíte, že je zajímavé, že zatím v tom problémem je, že se tato situace vůbec neřeší. Takže má otázka je, můžete si představit eh, věc, u které komise váhala, protože to určitým způsobem eh, ke děsí členské státy. Že ten program by přímo řešil také reformní programy v rámci výzkumné infrastruktury v členských státech. Buďme upřímní, Bulharsko. Jak by ten program k tomu mohl přispět? Já si myslím, že parlament je ochoten uznat, že excelentnost není jen vědecká excelentnost, souvisí to také s manažerskými schopnostmi, být součástí těch vlivných skupin, které vytvářejí konsorcia v Evropě. Ale to je možno udělat přidali rozšíření programu, kde by pro státy měly tedy programy excelentnosti, ale reference by byly evropské nebo mezinárodní, ale my bychom potom udělovali peníze těm institucím, které by byly identifikovány jako excelentní. To by mohlo řešit také institucionální změnou, eh, příklonem k mladé generaci a tak dále. Takže je eh, představitelné, aby země jako Portugalsko bylo lídrem v takovéto diskuzi o nástrojích, které musíme dát k dispozici devátému zasáhlo do té reformní diskuze v zemích jako takových. Děkuji za tu poznámku a otázky. Teď pan Martin za frakci SD. Ano, pane předsedo, já už jsem tady poslední, takže v podstatě ani nevím, jestli ostatní z frakce souhlasí s tím, co tady řeknu. To je opravdu důležitý rok pro Bulharsko, předsednictví Evropské unie. A vy jste řekl velmi přesvědčeně, pane ministře, hospodářství, že budete pracovat na tom, abyste zlepšil konkurenceschopnost průmyslu. To jsem opravdu rád, protože Evropský parlament v letech 2016-17 hodně řešil tu ožihavou otázku ohledně tržního statutu takových ekonomik, jako je Čína a tak dále. Hodně jsme posílili také naši obchodní pozici. Eh, kolegové odešli, já doufám, že tedy budete reagovat na mou otázku. Je to opravdu skvělý rok pro Bulharsko, protože proběhne také sedmý summit skupiny označované jako 16 plus 1. Je to vnímáno jako trojský kůň pro čínské investice. Obchází se tím pravidla evropského průmyslu, Evropské unie. Eh, probíhá také vyšetřování ohledně železničního spojení Budapešť-Bělehrad. A vaše země, tím lépe pro vás, vy jste podepsali v rámci 16 plus 1 principiálně dohodu s Čínou eh, pro zónu volného obchodu což je v rozporu s tou prací, kterou jsme vedli my, abychom dosáhli toho, aby naše konkurenceschopnost byla zachována, aby všichni mohli eh, bojovat eh, na základě stejných podmínek. Ovšem tato zóna volného obchodu je v rozporu s tím, co jsme udělali. Také velmi dobře víte, že komise je velmi znepokojená a to je správně, těmi zahraničními investicemi na našem území je třeba dohlížet na investice, které pocházejí ze zahraničí v takových oblastech, jako je třeba doprava, digitální hospodářství a tak dále. Takže normální, běžná otázka, kterou vám chci položit. Jaký bude váš postoj tohoto půl roku, když velmi dobře víte, že komise možná bude pracovat proti zájmu vaší země, alespoň tedy té skupiny 16 plus 1. A zároveň Musím říci, že eh, to, co říkáte, bych mohl hned podepsat, ale je to přece jen v rozporu s tím, co říká skupina 16 plus 1. Takže budká debata o investicích eh, do vědy a výzkumu a o tom, zda by měli směřovat k dosažení excelentnosti, diskuze probíhají i v jejich zemích. Jsem přesvědčen, že během našeho předsednictví budeme schopni zahájit rozpravu o příštím rámcovém programu, konkrétněji o informační propasti, o rozšíření zastoupení těch méně zastoupených států, aby se také prolomil ten takzvaný uzavřený klub, aby se do toho dostali i další účastníci, aby se tam pustili, ale uvidíme, jaký návrh předloží komise v červnu. My stru... v souvislosti s rámcovým programem. Doufáme také, že vytvoříme synergie mezi strukturálními fondy a rámcovým programem, abychom dosáhli většího dopadu na výsledky výzkumu a dopadu tedy výzkumu na uh, společnost. To bude také součást závěru rady. Investovány pro zlepšování výzkumných infrastruktur budujeme centra excelence, snažíme se také vytvořit regionální výzkumnou infrastrukturu. Pro mě jako ministra je důležité podporovat excelentnost a školení, vzdělávání disciplinárním prostředí. Děkuji za tu studii STOA, použijeme ji jako základ pro práci na tomto tématu. Děkuji za to, že jste přišli, za vaše projevy, za reakci na otázky. Zopakuji, co jsem říkal ještě jednou. Děkuji oběma ministrům za jejich přítomnost, za reakce na otázky. Průmysl, malé střední podniky, inovace, vesmír a výzkum. To bylo pět hlavních témat. Je to velmi důležitý půl rok. Je to poslední celý rok našeho čtyřletém, tři a půl letem období, takže je opravdu nutné, abychom postoupili co nejvíce, co nejdále. Takže ještě jednou děkuji a přeji bulharskému předsednictví. A nyní, vážení přátelé, přejdeme k dalšímu tématu, které se, které se týká eh, nařízení v přenesené pravomoci komise, které pozměňuje nařízení číslo 347 z roku 2013 a týká se to tedy unijního seznamu projektů v eh, společném zájmu. Já zde vítám paní Katarínu Sikov Magne, která eh, přechází tedy z eh, Evropské komise, je zodpovědná za toto téma, co by vedoucí oddělení pro regionální iniciativy. Jde tady tedy o akt v přenesené v pravomoci, který ehm, se vztahuje k unijnímu seznamu projektu ve společném zájmu. Hm, tady jde také o vodítka pro transevropské infrastrukturní projekty. projektu společného zájmu jsou klíčové infrastrukturní projekty, zejména přeshraniční projekty, které propojí energetické systémy evropských zemí. Mají za účel na pomoci Unii dosáhnout eh, cílů energetické politiky a klimatických cílů. Jde tady zejména tedy o udržitelnou energetiku, energii pro všechny občany, eh, dlouhodobé mm, snižování emisí uhlíku, Um, dodržování závěrů pařížské dohody. Hmm. Evropský parlament eh, má právo přeskumu eh, nad eh, implementačními pravomocemi komise a tento eh, akt v přenesené pravomoci byl tedy předán parlamentu pro přeskum v listopadu 2017 a mm, eh, období pro přeskum ze strany parlamentu končí 27. března 2018. Pokud máte jakékoliv nábytky, musíte tak učinit do 26. ledna 2018 v poledne. A to je, pokud máte jakékoliv námitky eh, vůči tomuto aktu přenesené pravomoci. A nyní eh, paní Sikov, máte slovo, abyste nám eh, představila toto téma. Když se podíváme do budoucna, už jsme zaznamenali první úspěchy naší politiky a 20. A to by znamenalo, že 24 plynov, tedy síť dodávek plynu už bude schopná eh, ustát i případné eh, pozastavení. a že samozřejmě se nám potom podaří eh, oběma směry propojit domácnosti. Jsou tam i některé eh, projekty, které si navzájem konkurují. Ehm, takže ve chvíli, kdy ten jeden je, ať už jsou environmentální nebo jiná a není poskytnut, eh, nesmí poskytnuto povolení, tak samozřejmě ten projekt. Kromě toho seznam těchto projektů není projektem takzvaně Grant for Work. A zde je taky um, potřeba upozornit na možnost využívání Junckerova plánu. Altí, Polsko, Bulharsko eh, toho eh, využili. Je to proto, že ty oblast, ty pl- Děkuji pane předsedo, a děkuji eh, zástupkyně komise za její dnešní návštěvu v našem výboru. Doufám, určitý algoritmus, že je zde určitá logika toho výběru, kterou komise sleduje a při bylo by kolegové. A dále mělo eh, být zmíněno, do jaké míry byly splněny určité eh, minus 20 eh, stupňů. Jsou některé země, Rumunsko, Rakousko, Česká republika, kdy zemi dokáží dějí a přitom některé země se chtějí zcela vzdát uhlí, dekarbonizovat a tedy zajistit přežití Eh, nedostatek eh, energetické bezpečnosti v našich eh, zemích je velkým problém. Tento plynovod toto, myslím, mělo být řešeno mnohem seriózně. I energetická bezpečnost není něco, protože my jsme mohli od samého začátku účastnit se vytváření tohoto seznamu a mohli jsme již v té fázi, eh, takže se vybere jeden nebo druhý eh, projekt, ale nemáme nějaké jiné zálohové strategie ABC. A kdyby tyto diskuse. Eh, Děkuji. Já se cítím trošičku izolován. Podívejte se aspoň jednou eh, doleva. Já tady mávám rukou jako blán činnosti a obnovitelných zdrojích. Ale to prostě vůbec není pravda. Je to seznam, který vyskočil od někud. Kde je ten společný zájem? Eh, ekologem zapáleným, tak eh, všichni se kladou otázky, všichni mají pochybnosti téměř všechny projekty se zaměří, pokud jde o plyn. A já bych byl opravdu rád, kdyby ty naše volby, ta naše rozhodnutí byla v souladu s cíly, které jsme si vytýčili. Pařížská dohoda COP21. Víte, že máme projekt STEP, to je alžírský plyn, který bude výsledkem frakování. Tak o čem to tedy mluvíme? No tak se podívejte trošičku, jak se na to dívají občané. My vůbec nevíme, my jako poslanci, kdo vám radil při vytváření tohoto seznamu? Seznámili jste se vůbec s tím, co si přejí občané, občanská společnost, místní volení zástupci? Mně se zdá, že v těch projektech je. O co? Komu to? Uh, thank you very much. Děkuji. Ještě se někdo hlásí o slovo? Třeba někdo uprostřed sálu nebo na pravé straně? protože pak tady nemáme úplně rovnováhu. Myslím, že plná diskuze ve výboru ITRE by vypadala jinak a bude vypadat jinak. Toto je pouhý začátek naší diskuze. A teď bychom vás rádi požádali o vaše odpovědi. Thank you very much for the questions and, and comments. Děkuji za vaše eh, reakce a připomínky. Eh, projdu eh, je jednotlivě, ale na něco možná zareaguji více obecně a společně pro více řečníků. Eh, za prvé řeknu to, že analýzy, které byly provedeny, byly provedeny na základě takového scénáře, že naš, bude plni, budou se plnit naše cíle, eh, které jsme si nastavili v oblasti eh, obnovitelných zdrojů a dekarbonizace. To jsou všechny ty analýzy, které energetická účinnost a je splněna a ta e, legislativa se předpokládá, že bude přijata dříve, nikoli později. Takže se jedná o ambiciozní e, návrh v tom smyslu, které bylo, která byla zvažována. Ta, ty, ta specifická kritéria jsou tři pilíře politiky, ukončení společného trhu, kde se zabýváme tím, jaké jsou ceny, které, které občané platí za plyn a elektřinu elektřinu a pokud vidíme, že Evropě, tak tam spatřujeme důvod pro to, aby byla posílena konkurence v tom regionu, která sníží ty ceny což umožnilo eh, Eh, splatit tu investici do několika let. O, o obdobné investicím bude mít jeho východní Evropa přístup ke stejným konkurenčním cenám jako jinde v Evropě a dojde k úspoře spotřebitele. To je tedy ta, to kritérium eh, vnitřního trhu a cenových rozdílů, které jsou eh, v oblasti plynost dodávek, znamená, že existuje alternativa, která se nevyužije leda, že by nastala kritická situace. Neznamená to kvůli té alternativě, že u um, vlastně ten, ta síť u plynu je do roku 2020 vybudována, zatímco u elektřiny narůstají potřeby avených uh, eh, poslanci. Uh, a nyní konkrétněji. Já nemohu zavázat se, eh, je určitě do, dobrá výzva, která zde zazněla. Eh, Dialog, který vedeme, je dialog s 21. Jak jsem říkala, my eh, všechny, eh, všechny ty projekty směřují k tomu, aby byly splněvatelů a to průběžně vždy eh, tak a zároveň s ohledem na ty cíle energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů na výši 30 Mm, při mm, eh, nákladové analýze jsme se za ty, ty jednotlivé skupiny, eh, čili přístup eh, vytvář, počítání byl konsistentní a vždycky je se skupujeme ty projekty, tak protože to je odráží i schodu, kterou v Evropě máme. Mm, to znamená, že více důrazu by mělo nyní být věnováno projektům v oblasti elektrické energie. Pokud jde o s projekty, které ve smyslu eh, projektů, které umožní nižší ceny plynu i eh, elektřiny a tam potom stačí jeden projekt, ale každé dva roky se vracíme k tomu seznamu a pokud tam dojde k nárůstu nákladů, tak je znovu ten projekt prověřen a, pokud náklady narostou a přínosy jsou stejné, může se ukázat, že ze společenského hlediska ten projekt člověk není již života schopný. Eh, jak si fungují dalších 25, 40, dokonce i 60 let. To je pravda. Ale trh musí sám vyhodnotit a předpokládáme, že tyto investice na trhu se zaplatí. Ten, pokud mají za to, že ten projekt je na 10, 20 let, a tak je realizují. Pokud si myslí, že to je za, na 40 let, než bude e, příslušná návratnost, mohou si klást otázku, jestli vůbec tou cestou jít. Zájmy korporací, e, rozvodné systémy, na které dohlíží e, regulátoři i agentura ACER a také komise a také regionální skupiny. Takže tyto, tyto nemají žádné rozhodovací pravomoci, jsou e, jim kladeny. Se nedomnívám, že by zde vznikal problém zájmu korporací Eh, který by se odrážel ve fungování těch provozovatelů dvou, dvou těch rozvodných systémů. A na závěr další, všechny tyto regulatorní, eh, regulatorní orgány jsou součástí naší Eh, práce eh, jsou velmi důležitými aktéry, protože eh, zohledňují v národním kontextu zájmy společnosti a všichni regulátoři jsou tedy hráči v té regionální spolupráci, která probíhá. Možná najdeme některé případy, kdy některé ty projekty nejsou prospěchem pro určitou zemi, ale jsou prospěšné pro sousední zemi a my toto jsou situace, které sledujeme, protože a v, rámci to, v tomto rámci se pohybujeme s našimi uh, výsledky, uh, s našimi projekty a proces evropského plánování a regionální spolupráce, zapojení regulatorních orgánů, to jsou všechno. Dát do politiky, protože i my potřebujeme umírněnost, jinak něčeho nedosáhneme. Máme ještě... Poslechněte si druhou část. Zůstaňte tady, zůstaňte s námi. Poslechněte si druhou část. Zůstaňte tady, zůstaňte s námi. To je škoda. Nejdůležitější část právě začíná. Já bych vám také eh, rád poděkovala za tuto prezentaci. Pro parlamenty vždycky důležité dozvědět se, jaké jsou priority. Eh, v tuto chvíli mm, také musíme eh, přesněji zvažovat, jak se budou vyvíjet v Tady předpokládáme, že budeme moci jednat rovnoprávně A Základem je pro nás stále ještě energie. Tady je opravdu důležité, že na evropské úrovni eh, ten rámec to eh, ne pravomoci. Mnoho, mnohokrát děkuji. Další řečník. Já eh, chci poděkovat konkrétní projekty. Tady jsou projekty, o kterých jsme diskutovali třeba už před deseti lety eh, eh, projekty se tam dostaly, některé se zase dostaly ven. Potom tam máme eh, samozřejmě také, by bylo potřeba transparentně si prodiskutovat s parlamentem bylo. I vlastně americká produkce a potom 6 tisíc podniků zkrachovalo, protože cena spadla. Se tam zase ukazovala ty mezery a tak dále. Takže je určitě ve společném eh, zájmu eh, tohle, eh, tady si vlastně kladu otázku, jak to doopravdy je. Ono je, že už to vlastně nedokážeme transportovat tam, kde to je potřeba. Takže před deseti dny Německo platilo Nizozemsku za to, aby si ten v těchto kritických otázek máme taky samozřejmě privátní investice do toho plynového trhu, eh, které jste tam ani nez, nezmiňovala, například Nord Stream 2. Děkuji. A teď prosím poslední řečník, pan Benito Siluaga, otázky. Děkuji ta diskuze je. Komisaři, jsem si jistá, že s velkým potěšením bude s vámi diskutovat a mnohem dříve v tom procesu. Pan Van Mirten měl také zkušenosti z dopravy, takže v Evropě je opravdu spousta zkušeností, který a k těm komentářům, které se týkají ENCOE, já si myslím, že je důležité mít na paměti, že projekt dopravní operátor předkládal energetické projekty. To by pro mě bylo dramatické. Takže podle mě je pouze posuzují, kdo hodnotí za zavřenými dveřmi ty projekty. Ti fungují v dobře regulované oblasti, kde každý krok, který také se ujišťujeme, že projekty společného zájmu hodnotíme v těch nejambicioznějších scénách, nebo dohodnuto. Na, na tom prvním seznamu bychom měli skoro 200. To jsem myslela tou konzistentností, že ta metoda počítání zůstala v Děkuji za tuto skvělou diskuzi. Já se snažím v našem výboru zachovat rovnováhu. Dovolte, abych dodal, že je vždycky lepší použít plyn než ropu nebo uhlí. To byl také velmi důležitý důvod, proto jsme začali elektrárem, prostě to není možné. Já se jenom snažím udržet rovnováhu ve všech našich diskuzích, protože klást takovou základní otázku ohledně toho, zda tím chceme dosáhnout pařížských cílů, je velmi těžké v současné době, abychom to vyřešili. Musíme jít cestou skladování energie, samozřejmě, protože tu potřebujeme. A bez výsledků v oblasti skladování energie, skladování Děkuji za tuto diskuzi. Byla to skvělá diskuze, fantastická. Za rok máme evropské volby. Nevím, jakou politickou skupinu preferujete, kolegové, a nyní přistoupíme k dalšímu bodu zpětná vací a Rada regulátorů BEREK. Tady máme kolegu Tošenovského. A já dám ale slovo nejdříve paní Del Castillo Vera. předsednictvím. Další třístranné jednání proběhne 1. února, to bude tedy první za bulharského předsednictví. My jsme se celou tu dobu snažili co nejvíce jejich jednání. Teď se díváme na to, zda 1. února za toho prvního jednání s bulharským předsednictvím můžeme postoupit dále a dosáhnout dohody ohledně kontroverzních bodů. Rádi bychom uzavřeli tu část týkající se spektra. Pořád se chceme držet programu a vše ukončit na konci dubna, ale uvidíme. Vrhu, který podpořili všechny politické frakce, takže to je jasný, velmi silný signál ze strany Evropského parlamentu. Používání spektra. Dnes odpoledne všem frakcím za to, že chápou ten proces a že k němu takto přispívají. A teď Evžen, řízení Berek. Thank you, Jiří. Eh, Berek a kód je skutečně velmi úzce provázán, proto my se s, s Pilar snažíme udržet i tu technickou a časovou linii co nejvíc, proto i první trialog eh, Eh, Bereku velmi navazoval, přímo časově navazoval na první trialog kódu. Eh, pozice Rady a parlamentu jsou si v Bereku velmi blízké, zhodně eh, se, zhodli, se zhodujeme na tom, že by měla být zachována duální struktura Bereku, což Samozřejmě komise mm, vyjádřila své určité zklamání a nesouhlas a má obavy ohledně zachování té stávající duální struktury, ale e, na tom se shodly všechny, e, všechny nebo většina frakcí a e, parlamentní diskuzi a vlastně i v, ve výboru. Snažíme se tak skutečně najít ten společný pohled, který je. Eh, z hlediska politického čekáme samozřejmě na eh, to, jestli v kódu budou přijata některá, eh, některá rozhodnutí, která se budou potom zapracovávat do Bereku, pokud by k ním došlo k nějakým změnám. Eh, ohledně určitých otázek je, eh, jsou to hlavně eh, delegované akty nebo rozhodnutí na úrovni Bereku, které, nebo mm, přijaté v kódu a potom závazně dány do Bereku. Jsou to závazná rozhodnutí například o, a o roli dalších kompetentních úřadů a regulátorů, které by museli se do toho zapracovat. Pokud bude potřeba, jsme připraveni ještě vložit další, eh, další eh, trialog, jinak počítáme s tím, že budeme končit společným nebo návazným trialogem eh, někdy na konci dubna, jak bude končit kód a zachováváme i tu časovou linii. Jinak ty technické věci se zapracovávají na technické úrovni, na úrovni asistentů, za což bych chtěl velmi poděkovat protože to je mm, docela nepříjemná práce, ale zároveň šetříme tím čas, abychom byli schopni reagovat na ty změny, které budou vypadávat z kódu. Chtěl bych velmi poděkovat eh, Pilar za tu spolupráci, protože jedině tak udržíme konzistenci těchto dvou materiálů, které jsou mezi sebou provázány. Thank you, Jerzy. Thank you very much. Thank you, Evgen.